Good morning, dear eh, Dobrý, dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové. Začněme dnešní schůzi. Budu pokračovat v litevštině. Takže teď se podívejme na program eh, eh, našeho jednání. První bod přijetí pořadu jednání. Můžeme všichni potvrdit pořad jednání pro dnešek. Eh, nikdo eh, nic nenamítá, takže můžeme pokračovat. Teď máme sdělení předsedkyně. Mám pouze jedno sdělení. Ráda bych vás informovala o určitých změnách eh, na dnešním pořadu jednání. Bod 9 bude přesunut a budeme uvažovat o tomto bodu ještě před hlasováním. Co se týče bodu 3, jedná se o zprávu, která se týká boje proti obchodování s lidmi a jeho místo ve vnějších vztazích Evropské unie. E, k tomuto bodu nebudeme mít diskusy, ale chtěla bych vám poskytnout určité informace týkající se harmonogramu e, přípravy této zprávy. Návrh zprávy bude e, předložen 23. E, března a 29. března je termín pro podávání pozměňovacích návrhů. Hlasovat ve výboru FEM bude 18. až 19. dubna Eh, hlasování v AFETu, potom bude 23. a 24. května a potom se bude o tom hlasovat na plenárce v červenci a tím tedy vlastně končí eh, příprava harmonogramu na, k této zprávě. Teď můžeme přejít k bodu čtyři eh, našeho pořadu jednání. To je bod týkající se rozpočtu na rok 2016, mandát k zahájení třístranných jednání. Spravodajem eh, je Jens Geier, který SED zastupuje výbor rozpočtový. Eh, pan Geier nás eh, navštívil. Vím, že má v úmyslu jít do všech výborů, aby se seznámil s prioritami jednotlivých výborů, včetně našeho, a určitě tyto priority vyjádřené jednotlivými výbory vezme potom v úvahu. Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji, chtěla bych mu poděkovat za to, že mezi nás dnes přišel. Doufám, že si k tomu budeme eh, moct eh, vyměnit názory dál, abych teď ráda slovo panu Gajerovi. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji eh, za to milé přijetí. Ano, dámy a pánové, dnes zahajuji Eh, své turné po eh, výborech a začínám tady u vás, začínám u, eh, na u výboru pro ženské záležitosti. Jak jsem již řekl, dovolte, abych to tady opakoval, dnes začínám své turné po všech různých výborech, začínám u vás ve výboru FEM. Uh, uh, Eh, budu eh, muset s vámi to probrat rychle, protože musím potom zastupovat při hlasování kolegyně Nojch. Eh, dámy a pánové, máme velice zajímavá jednání týkající se rozpočtu, ta nás ještě čekají. Žijeme v době, kdy EU se nachází v velice obtížné situaci. Říkáme, říká se, že rozpočtová politika to je vlastně politika v číslech. A to, co my tady děláme, je jednak legislativa, politické cíle, pak podporujeme penězi. V tuto chvíli je to bohužel tak, že celá Evropa mluví o uprchlické krizi a ta spíše nabírá na, na významu, než naopak. Během roku mm, Eh, ta pravděpodobnost, že ty nároky z toho, toho směru budou klesat, jsou je nízká. Bylo mobilizováno v rozpočtové kategorii 3 eh, eh, a 4 prostředky na boj proti této krizi, proti, na boj proti příčinám uprchlické krize. Máme situaci, kterou všichni znáte ze zpráv, která se spíše zhoršuje než aby se uklidňovala, když je eh, malá naděje, že i když má naděje s eh, příměří v Sýrii. Nemáme tedy důvod pochybovat, že zatížení rozpočtu eh, bude nižší. A rada, se kterou jsme hm, včera jednali v trialogu, tak nám předkládá své základní směry, což je copy-paste. Takže mají, takže vlastně mají e, velice malé změny v rozpočtových doporučení na rok 2016 a trvají na všech e, věcech, které dělají leta. Ti, kteří dělají největší problémy, e, je tedy to, že ta, ten um, střednědobý rámec vnímají jako nějaký velký uh, tvrdý zákon, který nelze v žádném případě měnit. A tento strop je příliš nízké, nízký, když se podíváme na výzvy, které máme před sebou. A další eh, argumentace spočívá v tom, že pod touto horní hranici toho střednědobého rámce chceme mít nějaké volné marže, abychom mohli reagovat na nepředvídaný vývoj. Já se tedy ptám, co všechno je nepředvídatelné v této době. Je toho hodně. Především, eh, když nemáte křišťálovou kouli a eh, byste viděli, co všechno se může stát v roce 2017. Na druhou stranu rozpočet na rok 2016 plně využil těchto marží. Včera jsme měli první eh, ohromný rozpočet, ještě teprve jsme ho schválili, ne, ne ještě um, hlasovali a hm, tam je okamžitá pomoc 100 milionů euro pro situaci na hranici Řecka a bývalé Jugoslavské republiky Makedonie, aby to tam tedy eh, a eh, bylo, eh, aby se to tam řešilo a dále pak další personál pro Europol. Takže rozpočet 2016, který je vyčerpán již až na hranici. Už potřebuje opravdu rozpočet po třech měsících Výzvy se nemění, ale rada dělá, jako kdyby to bylo naprosto běžné a v roce 2017 mohly fungovat jako obvykle, takže, fro, takže hranice MMF by měly zůstat neměné a e, byly tam co největší marže. To je tedy situace. Tento výbor se zabývá především mm, kategorii 3, to je e, e, vnitřní politika, Eh, se týká DAFNE, programů, na kterých pracujete, také agentury pro rovnost pohlaví. A já to neříkám, protože mi toto tak leží na srdci, ale já jsem ty směry, které mm, byly mm, souhlaseny ve Štrasborku, eh, to jasné směřování od mm, komise, na eh, genderové záležitosti si velice přeji. Nicméně eh, to říkám proto, abych zdůraznil, že možnosti v tomto rozpočtu jsou omezené. A proto eh, chodím do těch výborů nejenom, abych diskutoval s kolegy jaké, o tom, jaká mají přání, ale také, abych pochopili, že je možné splnit všechny přání všech více než 20 výborů. E, musíme se shodnout na prioritách a e, to, že to musí být genderově vyvážené, ten rozpočet to k tomu patří. Rada tady hovoří o prioritách. To je možné. Já jsem um, jednal s tady s, předse, s zásupcem předsednictví nizozemským ministrem, kterého jsem se ptal, co by se mělo prioritizovat. E, už neplatí cíle Evropa 2020, už nechceme bojovat proti bídě, to samozřejmě nechceme. E, ve těch směrech, které jsme schválili minulý týden, máme e, napsáno, že chceme bojovat především proti bídě dětí. Samozřejmě musíme dělat něco pro růst a pracovní místa. Samozřejmě chceme dělat něco pro to, aby Evropský fond pro strategické investice EFSI byl plně funkční. A mm, tam ještě musíme zajistit pár miliard euro garancí pro tento fond. Musíme udělat všechno, pro to, všechno co můžeme, abychom bojovali proti příčinám eh, uprchlické krize, situace v táborech, situace těch nejzranitelnějších, to jsou ženy a děti. Jejich situace by se měla výrazně zlepšit. Chceme také dělat něco pro to, aby nezaměstnanost mládeže v Evropské unii klesla. To jsou všechno priority. A mm, rada nám si nedělá tu radost, že řekne, že to, eh, to, tyto věci můžeme zanedbávat. Proto rada mm, se interně samozřejmě rozpadá minimálně eh, na tři skupiny, přátelé koheze, přátelé eh, zemědělství, přátelé rabatu a mm, tyto tři skupiny spolu jednají jak tedy by mělo vypadat, o tom, jak by mělo vypadat financování Evropské unie. Nakonec to bude velmi záviset na tom, jak úřadující předseda tedy přistoupí k tomu rozpočtu. Eh, když vstoupíme do důležité fáze tohoto jednání, eh, když Slovensko převezme předsednictví, to bude po volbách, které právě skončily, to není tak jasné. A pak to bude záviset na šikovnosti toho předsednictví, zda se podaří eh, na, na nějakém základě se dohodnout. Um, já si nemyslím, že ten rozpočet bude mm, mm, menší než um, loni. Už nemáme příliš mnoho prostředků, je tam k dispozici takzvané contingency margin a legislativa rozpočtová by znamenala, že čím víc peněz eh, vyčerpáme nebo vezmeme se contingency marže, tak v následujících letech do roku 2020 to budeme muset od tu odpovídající částku ušetřit. To znamená, že bereme jaksi peníze z rezervy, z rezervy a pak to musíme dále kompenzovat. To jsou tedy ty rámcové podmínky, které se pokouším vysvětlit a teď jsem připraven na vaše otázky a vaše komentáře. Děkuji. Ačiū, geram pranešėjai. Děkuji. Takže nyní zahájíme rozpravu a nejprve bych dala slovo paní Denciller. Eh, este referitor. Děkuji. Já jsem pozorně vyslechla všechno, co souvisí s rozpočtem a je jasné, že musíme stanovit priority naš, eh, mezi našimi cíly v, v jednotlivých výborech. A my ve výboru FAM si stanovujeme priority, co se týče rozpočtu 2017 v několika oblastech. Jedna oblast se týká e, zahrnutí rovnosti pohlaví do všech oblastí s tím, že v listopadu 2013 všechny instituce se shodly v rámci společné deklarace, že všechna rozpočtová jednání musí zahrnout problematiku rovnosti pohlaví a e, položka věnovaná rovnosti pohlaví má být jaksi zahrnutá do všech etap přípravy a provádění rozpočtu za e, současného zohlednění dopadů na muže a ženy. Druhá významná oblast je využití strukturálních fondů a investičních fondů zájmu podpory kvalitního vzdělávání, podpory podnikání a vytváření pracovních příležitostí pro ženy a dívky. Já jsem přesvědčená, že musíme věnovat dostatek prostředků eh, v rámci rozpočtu, abychom zlepšili příležitosti pro ženy a dívky, aby mohly získat práci. Například eh, opatření financovaná z Evropského sociálního fondu, která by pomohla eh, ženám po návratu z mateřské dovolené se tedy zapojit do práce. Měli bychom věnovat velkou pozornost opatřením, která podporují ženy na venkově. Ženy na rozdíl od mužů jsou vystaveny více nebezpečí chudoby, to zpravodaj už zmiňoval. Takže v rámci boje proti chudobě žen s dětmi je potřeba těmto ženám vytvořit příležitosti pro to, aby si našli práci. Takže já podporuji vytvoření samostatné um, linky rozpočtu v rámci regionálního fondu, aby bylo možné v rámci eh, spolufinancovaného mechanismu eh, financovat takovou eh, iniciativu tam, kde Eh, mohou vzniknout příležitosti pro ženy, které pečují o malé děti a kde těch příležitostí je málo. Takže my bychom měli naplánovat opatření pro zlepšení postavení žen ve znevýhodněných oblastech a žen eh, vyloučených. Parlament chce bojovat s nezaměstnaností mládeže A proto v rámci iniciativy pro mládež bychom eh, se měli ujistit, že tam bude dostatek prostředků. Také samozřejmě problematika genderové rovnosti, co se týče mladých žen a dívek další, a, a jejich zaměstnanosti. Další oblast se týká projektu DAFNE a jeho dostatečného financování. To už tady zaznělo. Chtěla bych říci, že od roku 2014 do roku 2020 eh, DAFNE není samostatný projekt, je to jeden z cílů širšího programu, který se zaměřuje na eh, práva občanství a rovnost. A prostředky určené na program eh, mohou být v různé výši, protože je možné využít nevyužité prostředky z jednoho cíle přesunout do jiného cíle. Jsem přesvědčena, že pro náš výbor je důležité podpořit finančně právě tento program, který je mimochodem velmi úspěšný a e, využít e, zlepšené financování pro tuto problematiku. V tomto roce je naplánováno něco přes 14 milionů eur, což představuje mírný nárůst oproti eh, částce naplánované na léta 2014 a 15. Na druhou stranu, jestliže DAFNE má samostatnou linku v rozpočtu, pak rozpočtové závazky představovaly 18 milionů v letech 2012 a 13 a 19,5, nejli více, více než 20 milionů pro, v roce 2011. Takže já jsem přesvědčena, že je potřeba, aby ten název DAFNE nadále figuroval ve všech veřejných informačních materiálech, aby profil programu zůstal zachovaný. V kontextu stávající migrační krize by DAFNE eh, měl pro, eh, chránit ženy a, a tudíž by to také mělo být náležitě financované. Další otázka se týká pomoci eh, ženám uprchlicím. Co se týče situace žen uprchlic v Evropské unii, parlament žádá o více rozpočtových opatření, aby eh, eh, genderová problematika byla zohledněna při řešení migrační krize. Program Odysseus a program DAFNE by k tomu měli přispět, protože potřebujeme Eh, aby se tyto programy přizpůsobily stávající situaci, tak aby ženy uprchlice byly lépe chráněny. Financování eh, společenských organizací a organizací, které mm, pracují eh, na poli lidských práv, a monitorují eh, postavení a situaci eh, uprchlíků v Evropské unii. To, to je také potřeba financovat, zvlášť v souvislosti s řešením eh, bariér a, a, a hrozbám, kterým, kterým jsou ženy a dívky z řad uprchlíků vystaveny. Finanční nástroje, jako třeba ten, který je určený pro migraci, azyl a integraci, a e, který je zaměřený na integraci uprchlíků na pracovním trhu, tak tam je třeba toto také zohlednit. Další významná problematika se týká e, Institutu rovnosti e, pohlaví. Evropský parlament ve svém usnesení určil, že vznikne Evropská observatoř pro sledování násilí Eh, genderově podmíněné násilí a myslím si, že bychom měli alokovat dostatek prostředků tomuto institutu a také dostatek lidských zdrojů, tak, aby mohl náležitě plnit svou roli. To patří mezi tedy naše cíle pro rozpočet 2017. Jsem přesvědčená, že kolegové ještě předloží vlastní návrhy k tomu a jsem přesvědčená, že co se týče rozpočtu, to, o co žádá náš výbor, nelze přehlížet a je třeba, aby se to v rozpočtu na příští rok našlo. Děkuji. A teď Ana. Děkuji. Já jsem eh, poslouchala velice pozorně. Eh, neberte to osobně, ale já skutečně mám obrovské obavy. Na jedné straně nám eh, říkáte, že nebudeme moc eh, všechno to, co žádáme, splnit, ale na druhé straně říkáte, že je velice důležité, aby otázka rovnosti eh, žen a tak dále, boj s chudobou a tak dále, to všechno, že je potřeba zohlednit. A mě to dělá starost, protože si myslím, že komise prioritizuje tedy sociální otázky ale vlastně to dělá tak, že eh, se nižuje vlastně celou tu otázku rovnosti pohlaví na jakýsi pracovní dokument. A jsme v současné situaci eh, na tom tak, že Eh, dochází tedy eh, eh, k rozpočtovým diskusím vzhledem k tomu, že zde máme tu uprchlickou krizi. A existuje tady velké riziko, že právě otázka rovnosti žen se stane jakýmsi chudým příbuzným. Víme, že za tu dobu, já tady už pracuji 12 let a těchto 12 let skutečně neustále bojujeme o to, aby se otázka rovnosti pohlaví dostala pořad jednání a stále se to neděje. A skutečně mi dělá velké obavy to, e, e, že vlastně naopak teď dojde k jakému si kroku zpátky. Já vím, že potřebujeme peníze na řešení krize uprchlické, ale to se také týká přeci práv žen. Tady nejde pouze o rovnost jako takové, ale týká se to také práv dítěte například, protože většinou jsou to právě ženy, které se starají o děti. Vy jste se zmínil vlastně o dětské chudobě. To byl jeden z těch příkladů, který jste uvedl. Čili těch cílů máme skutečně hodně, máme také cíl 2030, Eh, eh, kdy eh, Evropa, hlavně západní Evropa, má obrovskou zodpovědnost. Vím také, že Rada i když se zabývá to otázkou, která souvisí s různými aspekty Lisabonské smlouvy, to všechno je báčné, ale přitom to není podpořeno penězi. Takže možná bychom měli skutečně začít uvažovat o tom, že rozpočet bychom mohli dělit jiným způsobem. Měli bychom se podívat na různé ty oblasti, kde v současné době utrácíme hodně peněz a měli bychom možná odtud relokovat některé ty peníze, protože nedovedu si představit, že by členské státy přidávaly peníze do rozpočtu. Další věc, která mi dělá obrovskou starost, je to, že, a jsem, jsem totiž přesvědčena, že otázka rovnosti a vůbec otázka rovnosti nejen tedy pohlaví, eh, se týká například rovnosti také menšin, Co to jsou právě tyto skupiny, které eh, budou trpět nejvíc, protože trh vždycky má prioritu. Eh, děkuji. A teď paní Modin. Děkuji jsem velice ráda, že vás tady vidím. Normálně vás vidím ve výboru pro rozpočet. Já bych se chtěla vrátit k některým těm bodům, které zde zazněly, ale chtěla bych se zmínit ještě o jedné nové věci, která ještě nezazněla. A sice, jestliže se podíváme eh, například na otázku investic pro, nová pracovní, pro nové pracovní příležitosti, tak často eh, přehlížíme eh, investice do sociální struktury a právě v této oblasti bychom mohli očekávat nové pracovní příležitosti. Eh, měli bychom také hovořit o investicích do péče o děti, což také zase souvisí s bojem proti dětské chudobě. Čili to jsou věci, na které bychom se měli soustředit. Za druhé, eh, už se o tom se hovořilo, ale je to věc velice důležitá a sice podpora pro program DAFNE protože v době těch různých opatření úsporných v členských státech najednou ochrana eh, žen, eh, například boj proti domácímu násilí, eh, se stává něčím, čím bychom se měli možná zabývat, ale ne, že bychom se jimi museli zabývat. A pro, přesto si myslím, že to je věc, která je mimořádně důležitá a ekonomicky je také ospravedlnitelná. Za třetím, si myslím, a to je ten třetí bod, jestliže se podíváme na situaci uprchlíků, tak je zřejmé, že je naprosto zásadní, abychom se eh, speciálně soustředili na situaci žen uprchlic. A je potřeba, abychom měli eh, dedikované programy, které se budou eh, týkat toho, jak zajistit podporu právě těmto ženám a jak tyto ženy zařadit do společnosti. A pochopitelně společné téma všech eh, diskusí o rozpočtu je otázka, jak eh, měřit výsledky. Jak měřit výkon a také se to týká toho, jak důležité je mít také rozpočtovou strategii pro věci, které souvisejí se situací žen eh, protože ženy tvoří 51% populace a je potřeba, aby toto bylo nějakým způsobem měřeno. Jinými slovy, jaké jsou výsledky rozpočtu pro ženy. Děkuji. Eh, eh, ačiū, ponia Mudė. Ir dabar norėčiau pranešėjus suteikti žodį. Pane Gery. Teď tedy vrátíme slovo panu Gajerovi, zpravodaj této zprávě. Ja, herzlichen Dank um, für die Beiträge. Um, ich will mich vielleicht auf drei... Děkuji. Já se omezím na tři hlediska. Já už jsem vzdal mm, mm, naději, že Ehm, členské státy dají více peněz do tohoto rozpočtu. To, že ten rozpočet je, ten, ten strop je příliš nízký na to, abychom splnili všechny cíle, deklarované cíle Evropské unie. O, o, o tom není diskuse plénu parlamentu nebo v radě. máme mm, jistě dobré argumenty. Já mm, jsem nenadarmo poukázal na, ty, na to rozdělení rady na tři skupiny. Jsem připomněl tedy na úvod, kdy samozřejmě ty členské státy podle toho, jak se jich to týká a také podle otevřenosti mm, či finančním otázkám Evropské unie, tak jak se se různě staví k těmto otázkám a vlády obou zemí, ze které jsme my, nejsou mezi těmi, kterým eh, jde o to dávat více peněz Evropské unie. Um, proto je mm, asi mm, obtížnější ten něco změnit. Tedy, eh, když ta otázka, jak dostat více peněz do eh, evropského rozpočtu, nelze řešit, tak tedy jak nejrozuměji, co nejrozuměji využít ty peníze, které máme. Já nezdílím ten názor, že um, rovnost pohlaví um, uh, je zpochybňována, protože pro tento cíl máme stabilní většinu v parlamentu a v minulosti jsme tyto, tato hlediska vždy do všeho začlenili. Máme diskusy o a, a, a v různých místech to eh, ovlivňuje i diskusi o rozpočtu. Dafne eh, mm, kategorie 3 je eh, důrazněna a já se domnívám, že celý ten program je mm, úsporný. To myslím ironicky, to znamená, že politické cíle jsou tak důležité, že si zaslouží značné navýšení. Já bych tady rád přislíbil svoji podporu, ale i jak navrhla zpravodajka, tak DAFE by se neměla používat na zlepšování prostředků pro u ženy uprchlíce, ale prostředky, které jsou k dispozici, by se měly tak směřovat, aby především eh, z toho profitovaly ženy uprchlice. DAFNE je tak skromná, že příspěvek z tohoto programu na zlepšení situace um, žen uprchlic by asi neměl žádný účinek. Já bych to obrátil a prostředky z kategorií 3 a 4 um, na boj proti uprchlické krizi bych využil především pro ženy uprchlice. Ty Mm, já sdílím to, co jste vy eh, říkali, tak já sdílím v politickém směřování eh, váš názor plně. My mm, říkám, že ty eh, to, to, o čem často mluvíte, se často odráží v právním základě těch fondů, například regionálních fondů v rámcové směrnici, je zvláštní zohlednění žen u fondu, u sociálního fondu. I tam se to odrazilo. A pak je to samozřejmě na členských státech, jak využijí ty prostředky, zda tedy u těch, se to dostane k těm ženám eh, v členských zemích. K těm otázce můžeme eh, více přispívat do eh, rozpočtu a tím skončím, tak to nechci hm, vynechat. Minulý týden byl podán jeden návrh, který podle mého názoru přispěl k tomu, aby se zabránilo, aby bylo více příspěvků do rozpočtu. To byl pozměňovací návrh 21 křesťanských demokratů rozpočtové rezoluci. Ehm, my jsme měli většinu v rozpočtovém výboru, aby Evropský pakt stability se používal tak, aby příspěvky členských zemí do rozpočtu se nepočítaly do deficitu, státního deficitu, což by umožnilo, aby členské státy by mohly více přispívat do evropského rozpočtu, aniž by to mělo za důsledek, že nes, nesplní e, kritéria stability podle Maastrichtu. E, my jsme prohráli hlasy, 20 se zdrželo, takže počet těch, kteří se e, nemohli rozhodnout pro odmítnutí, byl vyšší než těch, kteří, tento, e, kteří zamítli tento návrh křesťanských demokratů, ale to je demokracie. Já si myslím, že jako evropští politici bychom eh, neměli bránit tomu, aby byl evropský rozpočet účinnější. Proto bych si přál, abychom se, aby se nám podařilo, abychom měli šanci, ještě jednu šanci získat více prostředků do evropského rozpočtu a využít to i také mm, pro vaše potřeby. Ačiū e, panu pranešėjui už tai, kad dalyvavot. Děkuji, pane zpravodaji, za vaši účast na našich diskusích a doufám, že stanovisko, které vypracujeme k této problematice, bude náležitě kvalitní. A nyní tedy k postupu prací. Takže projednání stanoviska proběhne na schůzi 18. a 19. dubna. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 28. dubna do oběda. Hlasování proběhne 13. a 14. června. Děkuji, děkuji vám za vaši účast. A nyní další bod na programu To jsou činnosti, dopad a přidaná hodnota Evropského fondu pro přizpůsobení globalizaci za období 2007 až 2014. Náš výbor má předložit své stanovisko k tomuto bodu a sama jsem zpravodajkou, takže nyní vás tedy s tím návrhem seznámím. Já jsem se v tomto stanovisku snažila zahrnout všechny aktivity, které představují přidanou hodnotu Evropského fondu pro přizpůsobení si globalizaci za to uplynulé období a zaměřila jsem se eh, především na několik témat. Za prvé upozorňuji na to, že příjemci z tohoto fondu jsou z, eh, z 67% muži, a 37%, e, 33% žen, e, takže a tradičně e, jak si se to týkalo oblastí, které, kterým dominují muži. Textilní průmysl potřebuje, nebo potřeboval během krize mnoho podpory, ale je to odvětví, kde dominují ženy. Ostatní odvětví Eh, kterým dominují muži, eh, získali daleko více podpory, ať už se jedná o automobilový průmysl, eh, ocelárny a podobně. Další aspekt, na který bych chtěla upozornit, je ten, že ženy mají vyšší míru nezaměstnanosti než muži, především po mateřské dovolené a znovu zaměstnání tedy žen po Eh, mateřské dovolené bývá eh, dočasné, nestabilní. Ženy hledají tedy nové zaměstnání nebo se účastní školení a Současně eh, jsou omezovány péčí o rodinu, protože třeba nemají kam dát děti a někdo jiný člen rodiny by se o ty děti musel starat a z to všechno vede k, potom k nedostatečným příjmům a e, nestabilitě vlastně toho dočasného zaměstnání žen. To je velice negativní aspekt, který se týká především žen. Ženy Eh, také trpí nedostatkem zařízení pro péči o děti v řadě zemí, takže apeluji na komisi a radu, aby uvažovali o eh, posílení opatření stávající směrnice, co se týče dostupnosti zařízení pro péče o děti, tak aby ženy eh, měly lepší podporu pracující ženy. Další aspekt, na který bych chtěla upozornit, je apel na členské státy, aby aplikovali opatření pro zvýšení zaměstnanosti v místních eh, komunitách, tak aby eh, žadatelé o práci, ženy a muži, eh, mohli a byli schopni jak si najít práci, třeba vzdálenější. Ženy často bývají méně mobilní, méně flexibilní právě z toho důvodu, že e, třeba jejich dítě chodí někam konkrétně do školy a, a nebo mají prostě jiná omezení a ženy se prostě e, nemohou tak snadno přestěhovat, přesunout za prací. A také bych chtěla upozornit na to, že podíl e, podnikajících osob, ten představuje u žen zase nízké procento a my bychom měli podpořit komisi, aby eh, poskytla větší podporu ženám, eh, podporu zamě, eh, podnikání žen, aby ženy byly jaksi povzbuzovány v podnikání. A nyní, co se týče přidané hodnoty tohoto fondu obecně, chtěla bych upozornit na to, že samozřejmě to přispělo pozitivně k řešení celé řady problémů sociálních i problémů na trhu práce, včetně sociální soudržnosti. Umožnilo to řadě lidí nalézt zaměstnání a zlepšily se příjmy řady rodin, aby, se, aby lidé, kteří hledají práci, zůstali aktivní a aby se odbourávaly negativní dopady nezaměstnanosti. Je třeba zaznamenat, že e, zaměstnávání na e, základě podpory z tohoto fondu e, podporuje přeshraniční mobilitu ekonomická migrace všem někdy může vyvolávat vážné problémy v určitém konkrétním členském státě. Takže e, to je můj návrh stanoviska ve stručnosti a těším se na vaše příspěvky. A teď je čas tedy zahájit rozpravu. Prosím, tady kolegyně dávám slovo. Děkuji. Děkuji za tuto zprávu. Myslím, že je velice kompletní, úplná a e, pomáhá nám e, jaksi genderovou optikou vlastně zhodnotit celý ten fond. Jak jsme ráno už říkali, nejedná se o to určit konkrétní prostředky na genderovou problematiku, ale zhodnotit každý jednotlivý nástroj, abychom viděli, do jaké míry naplňuje tuto dimenzi. Ty jsi se zmínila o odvětvích, kterých se to týká a samozřejmě restrukturalizovaná odvětví v souvislosti s globalizací, tam je celá řada odvětví typicky mužských, Přestože někdy je to taky otázka eh, rozhodnutí. Třeba my v současné době pracujeme eh, nebo se věnujeme otázce eh, nadvýroby Číny Eh, a to bude mít dopady na Evropu a vidíme, že členské státy se silně mobilizují v oblasti oceláren, což je odvětví typicky mužské a přitom jsou další odvětví, kde dochází k sociálnímu a ekologickému dumpingu v Číně a ty nikdo nebere v potaz eh, v členských státech a často ani odbory ne. Takže si myslím, že je potřeba upozornit na genderovou problematiku také odborové organizace, a nedávat prioritu jenom těm typicky mužským odvětvím, ale přistupovat k tomu více ze široka. Pokud bychom toto téma otevřeli v členských státech, tak by, myslím, více odvětví, jako třeba textilní, eh, které bylo eh, předmětem velikých restrukturalizací a eh, Evropský fond pro globalizaci mm, se tomu zase tolik nevěnoval. Takže je třeba i členské státy a odbory Eh, instruovat v této oblasti. Další věc, oni přijali způsoby fungování eh, tohoto fondu tak, aby se ta cílová veřejnost, to znamená pracovníci restrukturalizovaných podniků, aby ta cílová ta populace byly hlavně mládež v daném regionu Bohužel ale ta opatření jsou taková, že když se jedná o restrukturalizaci mužského odvětví, cílová skupina v regionu jsou zase, to jsou zase typicky mladí muži. Takže ano, existují mužská odvětví, ale jestliže se má toho školení účastnit jaksi nové publikum, tak tam potom už by mělo to být zohledněno tak, aby se těchto restrukturalizací a, a, a, a přeškolování e, účastnili i ženy z regionu. Další významné opatření je třeba moci využít proaktivním způsobem tento fond. Často se problematika restrukturalizace podniků řeší až dodatečně, když už k té ztrátě pracovních míst došlo a kdy už je pozdě. A jediné řešení je vlastně žádat tyto uh, pracovníky, aby region opustili, protože ten region se celý nekonvertuje. Takže využití tohoto fondu, ale to by znamenalo více prostředků, aby docházelo k, ke konverzím celých regionů a tam potom by ženy mohly být také školeny pro e, nová pracovní místa a takže já plně podporuji návrhy, které tu zazněly. Děkuji. A čo paní Maria Ariana. Děkuji. Děkuji, Maria Dana e, nikdo jiný e, zatím nepožádal o slovo. Ano, ano, omlouvám se. Paní Narke. Jménem paní eh, Zaborské bych chtěla přečíst prohlášení jejich k této zprávě. Paní předsedkyně, vážené kolegyně, jako stínová zpravodajka bych chtěla stručně reagovat na tento návrh stanoviska. Nejprve bych chtěla poděkovat uh, Eh, paní eh, Blinkevičute eh, za to, že vypracovala tento návrh. Tento návrh mi připadá velice užitečný a také podporuji její názor, že tento fond by měl věnovat více pozornosti ženám, které mají na starosti péči o dítě. Tyto pracující matky, které se staly o své děti, tak jak se o tom hovoří, nemají takzvanou geografickou eh, flexibilitu a nemohou proto mít prospěch z různých politik, které se týkají jiných částí pracujících Eh, lidí. Eh, tyto ženy potřebují právě podporu a ochranu proti ztrátě zaměstnání. Za druhé potřebujeme pochopitelně další údaje o příjemcích z tohoto fondu, ale eh, tato, tato data získáme, až přestaneme rozlišovat mezi muži a ženami. Je potřeba používat termín gender, E, jestliže chceme získat jasný obrázek o tom, e, kolik pečovatelek o děti e, získalo určité dávky, vzhledem k tomu, že ztratili zaměstnání, tak potom budeme moci skutečně tvrdit, že na tyto ženy tyto věci dopadají daleko více. Chtěla bych také poděkovat paní Brinkevičové za její snahu neustále nám připomenout existenci rodiny. Doufám, že tento výbor bude vycházet z její formulace a bude na něm dále, bude na dále pracovat pracovat, protože je třeba si uvědomit, že vždy je potřeba si uvědomit, že péče o děti a starost o rodinu je stejně důležitá jako zaměstnanost a produktivita. Jménem naší politické skupiny bych eh, eh, chtěla podpořit paní Blinkevičovi eh, v její snaze podpořit lidi, kteří jsou samo Eh, eh, eh, kteří jsou podnikatelé a také hlavně ženy, teda podnikatelky. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A teď paní Angsem. Green Shadow, Monika tu. Já jsem mě požádala stínová zpravodajka zelených, Monika Vaná, abych prezentovala její stanovisko. Chci poděkovat zpravodaji za návrh, je to dobrá, dobrý základ pro další diskuse pro zelené, je nejdůležitější, aby mm, EG, pomoc EGF šla ve prospěch mužů i žen, žen i mužů. Ehm, ženy jsou více zasaženy krizí, to je již v té zprávě. Větší pozornost by se měla jmenovat eh, Eh, věnovat mladým ženám a jejich eh, opětovnému zaměstnávání. Možná se to příliš zaměřuje na péči, samozřejmě péče je důležitá pro ženy, ale to není jediný aspekt důležitý pro ženy. Děkuji. Děkuji. Paní Snem. Eh, hvala za riječ. Hvala i izvestiteljici za poruku o vrijednosti Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji. Htjela bi samo da upozorim na neku tehničku, eh, tehnički doprinos ovog fonda. Eh, na, na odboru za budget. Ráda bych upozornila na jeden technický aspekt. V rozpočtovém výboru, kde diskutujeme o přidělení prostředků, bych chtěla říci, že je velmi důležité, Mluvám se, vypadá to, že je nějaký problém s tlumočením. Už je to v pořádku, slyšíte? Dobrá. Tak prosím, pokračujte. Eh, ovaj... No... Já bych chtěla upozornit na to, jak je důležité zajistit, že ty prostředky dorazí k těm cílovým příjemcům. Mám konkrétně na mysli především ty, kteří mm, se věnují plánování. A my jako Výbor pro práva žen bychom chtěli upozornit na význam tohoto procesu odbyrokratizace, aby ten proces byl kratší a alokované prostředky eh, dorazily k těm příjemcům eh, včas a řádně. Ačiū. Daugiau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 cený, eh, cené stanovisko jménem výboru. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 23. března a hlasování proběhne 18. Eh, a 19. dubna. I ještě jednou děkuji a nyní počkáme několik minut a v 10 hodin začneme hlasovat. Only in the end we will. Yeah, yeah. Okay. Um, we check also a bit in the room if it's. Uh... Dear colleagues, let's start. Vážené kolegyně, vážení kolegové, začněme tedy s hlasováním. Jste všichni připraveni? Ano, prosím. Já, já už jsem um, řekl, že e, e, nemám tedy hlasovací kartu, právě si ji zajišťu, takže prosím, kdybyste zohledňovali můj hlas. Yeah. So, uh, starting, uh... Takže eh, začněme eh, hlasovat. Nejprve budeme hlasovat o uplatňování směrnice Rady 2078 ES, eh, která stanoví obecný rámec pro rovné zacházení. Navrhovatelka je zde Michála Šojdrová. Pozměňovací návrh 27, kdo je pro? Proti? Zdržel jsem to je schváleno. Poznací návrh 28, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Poznací návrh 29, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? To si budeme muset zkontrolovat elektronicky. Končím hlasování, eh, pardon, eh, zahajuji hlasování. Takže je to přijato, tento pozměňovací návrh. Pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel jsem? Schváleno. Pozměňovací návrh 31 eh, ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti? Zdržel jsem? Opět si to budeme muset překontrolovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasováním. Schváleno. Hlasujeme o druhé části pozměňovacího návrhu 31. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Teď eh, kompromisní poslanecký návrh 3, kdo je pro, proti, zdržel se, to je schváleno, takže teď můžeme přejít k pozměňovacímu návrhu 37, kdo je pro, proti, zdržel se, budeme to muset zkontrolovat. Eh, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. E, tento poslanec návrh je schválen. Teď um, čtyři, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je schváleno. Teď 43, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je schváleno. Ano, ano, je to schváleno. Teď poznací návrh 44, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Poznací návrh 45, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To si musíme zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pardon. To je zamítnuto. Teď kompromis návrh 5. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 52. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? budeme e, hlasovat elektronické zahajuji hlasování. Končím hlasováním. Zamítnuto. 53, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 54, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 1, to je ve dvou částech. Kdo je pro první část? Pr- proti? Zdržel jsem. Schváleno. Teď hlasujeme o druhé části. Pro? Proti? Zdržel jsem. To musíme překontrolovat. Zahoji hlasování. Končím hlasování. to je zamítnuto. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdržel jsem? I to si budeme muset zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Teď končím hlasování. Je to schváleno. Poznáci návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To je zamítnuto. Poznáci návrh 4. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 5. Pro? Proti? Zdržel se? To si zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Poznávací návrh 6. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Poznávací návrh 7. Pro. Proti. Zdržel se to je zamítnuto tento návrh. 8 pro, proti, zdržel se, schváleno. Teď komp 1, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 15, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměnací návrh 16 pro, Proti? Zdržel se někdo? Kontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 18 pro proti, zdržel se, schváleno. 19 pro, proti, zdržel se, schváleno. Poslanci návrh 20 pro, proti, zdržel se, schváleno. Teď eh, kompromisní návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Poslanci návrh 25, kdo je pro, Proti? Zdržel jsem. Zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. A teď poslanecí návrh 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. A e, teď budeme hlasovat o celém stanovisku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže návrh je schválen a dovolte, abych pogratulovala paní navrhovatelce. Děkujeme. A teď tedy budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích k gender mainstreaming. To se eh, týká epidemie viru Zika. Pozměňovací návrh 1, který je eh, rozdělen do dvou částí. Kdo je pro první část? Proti? Zda, zdržel se někdo? Schváleno. Teď druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Tak si to zkontrolujeme. Od, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Poznávací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel jsem. E, eh, schváleno. Poznávací návrh 3. Opět ve dvou částech. První část pro proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. To si zkontrolujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. To je přijato. Ano. Teď pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. Teď pozměnec návrh 5 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno. Eh, teď eh, budeme hlasovat o boji proti terorismu. Tady máme pozměňovací návrh 4. Kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 6. Ten je ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 7, e, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 2, pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Další bod potom se týká hlasování o Pozměňovací návrh týkající se ohledně genderových aspektů, uprchlíci sociální začlenování. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 2 ve dvou částech. První část pro, proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Druhá část eh, pro, proti. Zdržel jsem. To si překontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 4. První část. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Takže děkuji vám, děkuji vám za hlasování. visit of union members.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 gerai, kolegos, mes tęsim mūsų posėdį. We will continue our meeting. Uh, Anna, do you want to say something, please? Budeme pokračovat. Jag vill bara, jag vill bara kort eh, eh presentera. Velice stručně chci prezentovat a přivítat um, někoho, kdo mě bude doprovázet z IMF Metal. Uh, Eh, to je jedna ze jaksi z muži dominovaných, jeden z muži dominovaných odborů. Nicméně je to dáma, je mezi námi, bude, eh, je důležité, aby se dozvěděla něco o rovnosti v EU, aby sem přicházeli kolegové z našich zemí, aby chápali eh, otázky a problematiku EU a rovnost pohlaví v EU. Jums, kad labai svarbu, kuo didesnė sklaida. Já souhlasím s tím, že je důležité šířit um, otázky rovnosti pohlaví um, v rámci EU i mimo EU. Proto chci přivítat naše hosty. Dalším bodem našeho programu je implementace uh, úmluvy OSN o právech osob s postižením, zvláštním ohledem na závěrečné konstatování výboru um, OSN CRPD. Dám slovo um, zpravodajce paní Rose Estera Sferadut. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Velice stručně Víte, že toto bylo schváleno v roce 2008, kdy byla eh, to úmluva, a která je součástí našeho legislativního balíčku. My jsme zavázáni ho plnit v této eh, dohodě se žádá kontrola eh, či dohled plnění a OSN je jedna z institucí, která tento tohle dělá a zveřejnila doporučení a poznámky o tom, jak celá EU a členské státy plní tuto dohodu. Stanovilo se, a proto jsme přišli s tímto stanoviskem, A já jsem vycházela tedy z doporučení OSN e, v tomto textu, když se budou dělat ty, mm, takovéto strategie jako strategie rovnosti příležitostí pro ženy a postižené, tak aby se brala do úvahy i genderová otázka, protože v EU v naší legislativě nemáme specifická ustanovení pro handicapované ženy a pro handicapované jako takové a genderový aspekt by měl být přítomen. Další téma, aby se v radě odblokovala směrnice proti diskriminaci od roku 2008, to je zablokováno v radě a mm, dále výzva k tomu, aby přistoupili mm, ty státy, které ještě mm, nepodepsaly dohodu z Istanbulu byli proti násilí na ženách. Umluva vyzývala k tomu, aby se dělaly rozumné úpravy, aby ženy měly větší přístup na, pr- na trh práce, aby hm, handicapovaní mnohé organizace členské státy tyto rozumné úpravy neudělaly. Zmiňuje se inkluzivní vzdělání, a, mm, aby ta diverzita byla zabezpečena, všichni tam měli přístup a handicap byl vnímán i jako něco pozitivního, ne negativního. Také se změní Marrakešská dohoda, která umožňuje nevidomým využívat možnosti výjimek z autorského práva. Mnohokrát jsme o tom diskutovali v plénu v radě některé země marakeskou dohodu blokují. Mm. Celý tento vývoj je každoročně třeba sledovat. Evropský parlament potřebuje nějaký rámec, musíme být viditelní. Koordinace je důležitá, jsou dva rámci, jeden ombudsmanem, pak samotný Evropský parlament a jednotlivé parlamentní výbory. Je důležité, abychom se navzájem koordinovali, protože handicapovaní eh, eh, to je průřezová problematika, není ten vzdělání, je to doprava, zdravotnictví, digitální oblast. Takže koordinace všech těchto sektorů v souvislosti se umluvou OSN je velmi důležitá abychom mohli aktivovat tyto průřezové nástroje. Potom samozřejmě boj proti násilí na ženách. Všechno, co můžeme vylepšit, tento text našimi pozměňovacími návrhy, tak ty jsou samozřejmě vítány. Já jsem spravodajkou Peti a Stínovou Vjury. Všechno, co předložíme v těchto E, výborech, pak dáme jako příspěvky do toho textu. Děkuji za pozornost. Tak så mycket. Ehm, SED-gruppen eh, vill tacka föredragande och... SND chce poděk- frakce chce poděkovat zpravodajce. Ten návrh je obecně velmi dobrý a já plně souhlasím se eh, zpravodajem, že je Eh, špatné, že antidiskriminační legislativa není v platnosti. Když se o tom mluví už mnoho let, je to velice důležitá legislativa, která změní hodně pro uh, postižené. My musíme pokračovat v aplikaci toho tlaku dále. Um, výzvy k podpisu této umluvy, to je věc, která je třeba zdůraznit, že by to měly udělat všechny členské státy. Já eh, chci říct jeden komentář. v tom návrhu se mluví o sexuálním zneužívání. Mnoho postižených je i sexuálně zneužíváno. Není, jsou um, jenom vystaveni násilím, ale také sexuálnímu násilí. A proto podám pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Samozřejmě by nemělo být možné používat prostředky EU na pomoc institucionalizace, měl by to být otázka integrace do společnosti. To je důležité. Kromě toho si myslím, že ten návrh je kvalitní, že je, je to ale boj, který tedy um, trvá a my musíme projevit odpovědnost vůči členským zemím. Především, uh, eh, když se podíváme na antidiskriminaci, diskriminační legislativu, istambulskou mluvu a Marrakešskou mluvu, která je také důležitá. Děkuji vám. Děkuji. Není paní Žitňanská, děkuji ji. Také stručně chci především poděkovat paní zpravodajce. Myslím si, že to je velmi dobrý text. Je vždy problém na tak malém prostoru říci všechno, co bychom chtěli a proto asi e, nás více využije možnosti doplnit tuto zprávu pozměňovacími návrhy. Já chci zmínit v této zprávě potřebu vzdělávání. Myslím, že přes vzdělávání můžeme pomoci e, zabránit diskriminaci zdravotně postižených. Také si myslím, že je velmi důležité mluvit o násilím páchaným na eh, osobách se zdravotním postižením. Víme, že to násilí se neděje jenom ve institucích, ale také v domácnostích, často i v rodinách, eh, kdy lidé se zdravotním postižením jsou oběťmi násilím. A I na tyto oběti bychom neměli zapomínat. A ještě jeden princip, který bych chtěla vidět v tomto textu, je přístup nejlepšího zájmu dítěte, abychom mluvili také o dětech se zdravotním postižením, protože v mnohých zemích bohužel jsou stále vnímány jako přítěž. Jsou segregované ve speciálních školách, i když by mohly být integrované do běžných škol, jsou umístěvány do zařízení místo institucí, místo aby byly doma s rodinou. My potřebujeme podpořit rodiny, aby děti, děti mohly vyrůstat v rodině, potřebujeme posílit, pozbudit členské státy, aby byly schopné zabezpečit mm, péči o tyto děti, denní stacionáře, další zařízení, které ulehčí té rodině a aby se nám nestávalo to, že rodiny v důsledku narození dítěte se zdravotním postižením se rozpadají otcové, odcházejí, matky jsou sami na výchovu. Nevždy to končí dobře. Toto jsou hlavní připomínky a budu se těšit na spolupráci. Děkuji. Uh, thank you. And now, uh... Děkuji. A nyní paní Jiménez, prosím. Máte slovo. Ano. Já bych chtěla velice poděkovat zpravodajce za její práci. Eh, eh, ono, zdravotní postižení, to je horizontální otázka, která se týká všech aspektů života. A ona k tomu přistupuje právě z každého toho pohledu, protože ona bojovala eh, ve svém eh, životě za práva osob s postižením a učinila z toho jaksi hlavní boj eh, tady v Evropském parlamentu i, i v ně ve všech funkcích, které zastávala. Takže ta zpráva je velice komplexní a vzhledem k omezenému prostoru nebude příležitost toho přidat mnoho, ale souhlasím s předřečnicí, že e, otázka e, nezletilých, otázka e, handicapovaných dívek, to je problém právě osob handicapovaných dvojmo, protože za prvé v řadě zemí se nebere v potaz třeba práva e, žen e, obecně a třeba v souvislosti e, s manželstvím a podobně, to je jako kdyby se tak trochu myslelo, že to je duševní postižení být dívka, nebo to zdravotní postižení je často vnímáno jako mentální. A takže je potřeba opravdu dělat maximum ten problém je složitý. A potom finanční otázka, osoby, které pečují o osoby s postižením, často bývají chudé. A proto potřebují pomoc. A my bychom třeba eh, jim mohli prostě jenom pomoci místo toho, aby byli zbaveni té péče eh, o osobu. Takže všichni by měli podepsat eh, umluvu z Istanbulu eh, a v souvislosti s jejich umístěním na trhu práce je to také velmi důležité. A mm, takže ten text se dá samozřejmě ještě doplnit, ale i tak je, myslím, dnes ten text velice kompletní a, a správný. Děkuji vám a nyní bych dala slovo komisi, prosím. Děkuji. Velmi stručně, já bych chtěla poděkovat vašemu výboru za doporučení a e, v uvedeném stanovisku, to je skutečně velice relevantní, co se týče e, uplatnění té úmluvy a za druhé bych chtěla zopakovat závazek komise implementovat e, závěry výboru, co se týče Mm, práv osob se zdravotním postižením a chtěla bych vás ujistit, že věnujeme pozornost genderové problematice při uplatňování těchto práv, tak jak tady zaznělo. Děkuji. Thank you. Děkuji. A nyní paní uh, Feragut. Děkuji. Děkuji všem za vystoupení a pro mě to bylo velice užitečné, především co se týče přístupu k digitálním nástrojům a tak dále. Je třeba na ženy pohlížet méně stereotypně, hlavně na ženy s handicapem. A je potřeba věnovat pozornost eh, tomuto aspektu žen s postižením a to je jeden z cílů našeho výboru. Ženy s postižením jsou vlastně postižení dvojnásob, protože musí čelit nejenom tomu zdravotnímu postižení, ale také tomu handicapu, že jsou ženy. Takže všichni se shodnou, že v té úmluvě, pokud se podíváme na to, jak je uplatňovaná v členských zemích a v Unii, a když se zamyslíme tedy nad její aplikací, tak si říkáme, že by to bývalo šlo lépe. Už je to prakticky 10 let od toho roku 2008 a strategie mm, související s postižením e, nemá ani kapitolu o ženách, nebo teda odstavec o ženách. Takže závěry OSN by nám měly umožnit působit jinak. OSN nás žádá, abychom přeskoumali celou evropskou legislativu, abychom se umluvě přizpůsobili. Ta umluva už, jak říkám, je 8 let stará, ale legislativa se jí nijak zvlášť nepřizpůsobila, proto je důležité o tom tady hovořit. Takže eh, lhuta pro pozměňovací návrhy je 26. a určitě se ten text tím hodně zlepší. Jak říkala kolegyně, tady toho místa je málo, necelá stránka, ale jsem přesvědčená, že díky pozměňovacím návrhům to bude zcela kompletní. Děkuji. Děkuji. Já bych eh, vám ještě ráda připomněla, že termín pro podávání poznacích návrhů je 29. března, 3 hodiny odpoledne. a dovolte, abych vám popřála hodně úspěchů. Teď si myslím, že můžeme přejít k poslednímu bodu. Dnes skutečně to jde rychle. Hmm. Dnes eh, eh, máme zde delegaci eh, z Republiky Moldova. Máme tady místo předsedkyni parlamentu, paní Palhoviči, ta vede tuto delegaci. Jsme velice potěšeni, že jste mezi nás přišli. je vždy důležité vyměnit si eh, názory na úlohu žen v politice, a to nejen v členských státech Evropské unie, ale také mimo eh, Evropskou unii. A hlavně eh, to platí o sousedních zemích, tam je to mimořádně důležitý aspekt Myslím si, že tyto diskuse jsou také velice zajímavé, protože jsou velice dobře načasované, protože náš výbor eh, právě eh, připravuje eh, zprávu o právech žen v zemích východního partnerství sousedství a v dalších sousedících zemích. Proto bychom velice rádi si vyslechli vaše názory na úlohu žen, na účast žen při rozhodovacích procesech a také při řešení dalších problémů, které musíme řešit při snaze uvádět v život principy eh, genderového mainstreamingu. Velice vás zde vítám. Eh, vaše návštěva je velice důležitá, vaše návštěva zde v Evropském parlamentu. A teď dovolte, abych dala slovo paní Liliane Polihoviči, což je místo předsedkyně parlamentu Moldovy. Máte slovo. Eh, Páni předsedkyně, vážení členové tohoto výboru, dovolte, abych vám poděkovala za to, že jste nám dali tuto příležitost účastnit se práce vašeho Eh, výboru, kde bychom chtěli eh, něco říci o tom, jak se eh, vyvíjí politika ve směru k zajištění ženských práv. Dnes na, mezi vás přijelo sedm poslankyň, které všechny pracují pro jakousi platformu koordinační, kterou jsme ustanovili v našem parlamentu. Trvalo nám to poměrně dlouho vytvořit takovou tu platformu. Je to vůbec poprvé eh, za 25 let eh, nezávislosti naší země, kdy se nám podařilo dosáhnout určitého společného stanoviska mezi různými poslankyněmi, které pocházejí z různých politických eh, skupin, které mají různý názor na rozvoj naší země, ale my si myslíme, že je potřeba mít platformu, kde můžeme hovořit o věcech, které nás sjednocují to znamená o těch věcech, které zlepší život žen v Moldavě. Eh, chtěli bychom hovořit o účasti žen na politickém životě, ale nejen o tom, protože eh, eh, účast žen na politickém životě znamená také řešení jiných problémů pro ženy, tak aby tyto ženy mohly skutečně se více angažovat, aby měly větší sebevědomí, větší schopnosti ve smyslu možnosti rozhodovat některé věci v komunitách, ve kterých žijí. Eh, paní Buliga, moje kolegyně, zde zastupuje demokratickou politickou skupinu, je eh, předsedkyní výboru pro evropskou integraci a zahraniční politiku, dále paní Čabánu, která zde zastupuje liberální politickou stranu, je členkou výboru pro vzdělávání, sport a eh, Eh, média. Eh, další kolegyně představuje liberální politickou stranu, je také členkou eh, výboru pro zahraniční politiku a evropskou integraci. Paní Balmoc je členkou výboru pro sociální ochranu, dále paní Domenty, která předsedá výboru pro sociální ochranu a zdravotnictví a paní Dalince, která zastupuje eh, socialistickou politickou stranu, ehm, eh, je členkou právního výboru parlamentu. Eh, rozhodla jsem se představit všechny kolegyně, abyste si uvědomila, abyste si uvědomili, že skutečně představujeme všechny politické skupiny v Moldově. K určitým věcem přistupujeme různě, ale velká většina v našem parlamentu eh, Eh, je přesvědčena o správnosti jít cestou k demokratizaci, k europeizaci naší republiky. Některé z nás mají určité námitky proti integraci Moldovy v Evropské unii, ale eh, jako členky této delegace Eh, mají šanci si uvědomit, že skutečně eh, jediný možný eh, krok k dalšímu rozvoji naší společnosti je cestou silného partnerství s Evropskou unii a sledováním evropských hodnot. Ehm, teď bych stručně chtěla říct něco o té platformě, kterou jsem již zmínila. Domníváme se, Eh, Již 25 let eh, bojujeme za to, abychom měli více žen v parlamentu, tak abychom mohli ovlivňovat rozhodnutí parlamentu. Eh, v současné době nás vzory tomu pouze 22 Během posledních dvou let se snažíme propagovat různé změny v naší vnitrostátní legislativy, která spočívá v zavedení povinných kvot pro účast žen. V současné době eh, existuje návrh zákona, je ve druhém čtení. Je to návrh zákona, který eh, obsahuje právě tento návrh eh, změny naší legislativy a naše platforma teď jedná o těchto věcech s politickými skupinami, protože jsme předložili určité pozměňovací návrhy. Je to, jsou to, ten návrh původní přišel od vlády, hovoří o 40%, pozměňovací návrhy zmiňují 30, 35%, 50%. My v současné době se snažíme eh, prosadit takové kvóty, které eh, by skutečně podpořila většina poslanců a poslankyň, tak abychom eh, se dostali do situace, kdy skutečně tato legislativa bude schválena, protože tato změna Eh, protože změna chování politických stran zkrátka nenastane, pokud nebudeme mít tyto povinné kvóty. Možná, že budeme potřebovat pouze po určitou dobu, přechodnou dobu a potom už to bude věc přirozená. Možná, že potom bude možné výjmout eh, tu, to, to ustanovení z naší legislativy. Nejde jenom o ty kvóty, ale jde také o to, jakým způsobem by měly být na seznamech politických stran, na těch volebních seznamech ženy umístěny Eh, my, my v současné době máme politické strany, které mají více než 30% žen na těch hlasovacích eh, seznamech, volebních seznamech, ale většina z nich se pohybuje v té druhé spodní polovině eh, těchto seznamů. A mm, proto jedním z cílů naší platformy je spolupracovat s poslanci a poslankyněmi z různých politických skupin, tak abychom během poměrně krátké doby mohli odhlasovat tento nový dokument. Dalším cílem naší platformy je nějakým způsobem ovlivnit a přispět ke změně mentality našeho obyvatelstva. E, nemůžeme očekávat, e, že bude více žen voleno do parlamentu, jestliže společnost i nadále se domnívá, že místo pro ženy je v kuchyni a ne v nějakých rozhodovacích procesech. E, máme určitý průzkum veřejného mínění, který byl proveden v Moldově a tento průzkum ukazuje, že asi 79 všech respondentů se domnívá, že místo pro ženu je v kuchyni a ne někde při rozhodovacích procesech. A tato část našeho obyvatelstva se domnívá, že ženy ani nejsou schopny, nejsou ani připraveny na to, aby eh, byly schopny soutěžit o eh, nějaké vysoké pozice. A to navzdory tomu, že e, u nás je poměrně vysoké procento e, vzdělaných žen. Jestliže se podíváte například na počty studentek na vysokých školách, tak e, vlastně většina studentek vysokoškolských jsou ženy. Jestliže ale hovoříme o jejich postavení, tak ta situace je úplně obrácená. Eh, je to otázka vnímání těchto věcí, eh, chápání těchto věcí a to je další úkol pro naši platformu. Eh, komunikujeme velice dobře s různými nevládními organizacemi, s občanskou společností a jde nám o to, aby naše poslankyně, aby naše ženy v parlamentu byly více viditelné, aby předkládali řešení problému, kterým čelí v současné době moldavská populace a e, také nám jde o to, abychom změnili mentalitu a vnímání těchto věcí ze strany obyvatelstva. E, jestliže srovnáme ta čísla, která máme s rokem 2010, v roce 2010 asi 67 respondentů se vyjádřilo tak, že úkolem že děti eh, mohou eh, eh, vyrůstat jenom díky tomu, že se o ně starají ženy. Že muži zkrátka nemají tu schopnost postarat se o to, aby děti aby vychovali děti. V současné době máme 80% lidí, kteří se domnívají, že muži toho schopni jsou, že mohou vychovávat děti. A tato změna ve vnímání této věci je výsledkem toho, že jsme změnili naši legislativu, že jsme také předvedli eh, v médiích celou řadu argumentů, které eh, dokazují, že že výchova dětí eh, nespočívá pouze na ženách, že i muži by měli mít stejné příležitosti, měli by mít čas na to, aby se mohli účastnit výchovy dětí. E, a to všechno se projevilo právě tou změnou vnímání této otázky u našeho e, obyvatelstva. Jinými slovy, musíme, být, e, musíme se zviditelnit a musíme takovéto věci vysvětlovat našem obyvatelstvu. V březnu, 28. března, bude naše platforma organizovat veřejné fórum k otázce postavení žen My už totiž jsme trošku unavené eh, z toho, že stále se bavíme o ženských otázkách, aniž by eh, to vedlo k nějakým výsledkům. Týká se to i mezinárodních konferencí. Velice často se to hodně řekne, ale vlastně vlády potom nic nedělají. A proto se domníváme, že tento přístup je potřeba změnit eh, také v rámci našeho fóra. Organizujeme různá fóra. V letošním roce platforma bude organizovat fórum v devíti pracovních skupinách. Rozhodli jsme se vytvořit tyto pracovní skupiny k otázkám, které se týkají různých eh, skupin žen. Eh, máme například ženy, které eh, jsou infikované HIV, máme skupinu pro ženy, které pracují, které jsou podnikatelky, dále potom eh, skupinu pro ženy, které pracují v místních a krajských zastupitelstvech. Snažíme se zjistit, s jakými problémy se potýkají, jakým způsobem se mohou angažovat v práci. Eh, dále eh, se snažíme nějakým způsobem se soustředit také na situaci žen, které k nám přicházejí Eh, které, které pracují v cizině. Víte, že máme poměrně vysoké procento moldavských žen, které pracují v zahraničí a naše komunikace s touto diasporou došla k závěru, že tyto ženy často chtějí se vrátit, ale uh, mají obrovské problémy eh, v Moldově, kde nemohou eh, se integrovat do pracovního trhu, eh, kde je těžké integrovat jejich děti do našeho vzdělávacího systému. A my jsme se rozhodli vytvořit takovou tu pracovní skupinu, ve které hovoříme konkrétně o těchto věcech, kde hovoříme o to, co by mohla vláda udělat a parlament udělat pro to, aby tuto situaci řešila. To, tím se tedy zabývá tato pracovní skupina. Eh, fóru jde o to vyzvat zástupce všech politických eh, stran, které jsou zastoupeny v parlamentu. Ty, ti by měli eh, hovořit eh, se zástupci všech pracovních skupin. Každý eh, vedoucí představitel politické strany bude mít potom 40 minut Eh, na tuto diskusi. Eh, konkrétně by nám měli sdělit, co hodlají dělat během jednoho roku eh, v tom smyslu, aby to přispělo k řešení problémů, které jsou identifikovány v této konkrétní skupině. Za rok potom vyzveme tyto politické vůči odobnosti, aby veřejnosti aby známili veřejnost s tím, co vlastně udělali v parlamentu a jakým způsobem přispěli k řešení eh, těchto konkrétních otázek, které se týkají specifických skupin žen. Chceme, aby se naše politici více angažovali, chceme, aby byli zodpovědnější eh, při řešení těchto ženských otázek. Kromě toho máme program mentorů, eh, Chceme, aby více mladých žen se mohlo od nás učit, aby se mohly učit to, co je potřeba dělat v parlamentu, co děláme v parlamentu, tak abychom mohli urychlit celý ten proces, chceme, aby tyto ženy se staly součástí eh, týmu eh, žen, jimž jde o lepší život žen v Moldově. Děkuji vám za pozvání a pochopitelně velice rádi budeme reagovat na vaše dotazy. Eh, Děkuji. Děkuji paní Malechovič, za váš přehled situace žen ve vaší zemi, Moldavské republice a nyní chci dát eh, členkám, členům našeho výboru eh, slovo. Diskusi paní Dancela jako první. Děkuji. Já pe- jsem pečlivě poslouchala kolegyně z Moldavska a věřím, že většina z nás se dokáže identifikovat se situací, jaké oni čelí, protože my jsme na výboru v parlamentu mluvili o podpoře žen nejenom v politice, ale ve, ve větě, ve výzkumu a dalších činnostech kde jsme konfrontováni s skleněným stropem. A je důležité udělat nějaký pokrok. Já jsem si všimla, že eh, byl důraz na mm, propagaci kvót a spolupráci všech stran. My nemluvíme o jedné nebo druhé straně, my mluvíme o všech stranách, které mluví o podpoře žen, ale když přijde na věc, tak e, je na, najednou všechno příliš obtížné. Proto se domnívám, že by měla existovat jednota mezi stranami a předtím, než se budeme pokoušet e, to regulovat, já jsem z Rumunska a to říkám, že bychom měli udělat krok vpřed e, ve v našich vlastních stranách. Já jsem předsedkyní sociálně demokratických žen v Rumunsku. A já jsem dala návrh, podala návrh rezoluce, kde jsem žádala minimálně 30% kvóty pro ženy v politice. A to nejenom v eh, parlamentech, ale i v regionálních a lokálních um, správě a samozprávě mě, bychom skutečně měli přijmout adekvátní rozhodnutí pro ženy v naší zemi. Moje rozhodnutí bylo akceptováno ve straně a pak ženy i v jiných stranách udělali něco podobného a nyní doufáme, že budeme schopni implementovat všechny tyto aspekty do právního návrhu na evropské úrovni. Já věřím, že velmi důležité, aby co nejvíce žen bylo v politice. Tady bychom se měli podívat na věc z různých hledisek. Za prvé ženy mají odvahu, měly by se um, mít odvahu dát se do politiky, protože oni často váhají, než se dají do politiky. A také bychom eh, měli si představit um, ehm, společný boj všech žen politických stranách, abychom zvýšili participaci žen eh, letece v zemích, které čelí podobným problémům. Věřím, že jak eh, Rumunsko, tak eh, Moldavsko, Bulharsko, ty další země, kvóty jsou jediným řešením, mm, které potřebujeme na to, abychom prosadili ženy v politice. Přístup k rozhodovacím procesům pro ženy se zlepší život mnoha žen ať jsou to podnikatelky, ženy ve vědě, vědkyně, v školách, v zemědělském prostředí, protože e, ženy lépe chápou to, čemu jiné ženy čelí, co se týče kariéry, rodiny, výchovy dětí. Věřím, že jsou kolegové, kteří e, E, ne, nevěří v cestu Moldavska do Evropské unie, ale jistě věří, že všechny ženy by měly e, v Moldavsku neusilovat o tyto cíle demokracie základního, no, že všechny ženy by e, to, tyto věci měly pro své rodiny, pro své děti. Myslím, že mnoho věcí je možné tady dodat, ale já si myslím, že přítomnost našich kolegů Gyň z Moldavska láska mezi námi a jejich přístup je eh, symbolický pro to, co chceme pro ženy v našich zemích a věřím, že společně pomocí plodné spolupráce se nám podaří udělat krok vpřed, protože je to důležité jak pro nás, tak především pro ženy, které k nám zlížejí nejenom pro Eh, slovní podporu, ale také očekávají konkrétní opatření. Měli bychom se věnovat i legislativě. Ještě jednou vám chceme poděkovat a popřát vám hodně úspěchu. Děkuji paní Dancela a nyní si vezme slovo paní Kozlovská. Děkuji. Dámy a pánové, já chci pogratulovat Mm, velice srdečně kolegním z Moldávska. Ehm, děkuji jim za to, že přišli. Oni zastupují různé politické strany a proto jste největším důkazem toho, že existuje naděje. Pro Moldavsko nedávno proběhlo mnoho diskusí, kde zaznělo určité zklamání e, vaší země. To je důležité, že jste mezi námi, protože ukazujete, jak důležité jsou ženy v moldavské politice, ale také to, že mnoho žen um, je velká část moldavské politiky ukazuje, že je možné dělat koalice. Um, překračovat bariéry. To je velmi chválihodné. Je mm, důležité, že jste v parlamentu, že formálně reprezentujete ženy, protože ženy se často spokojí s neformálními možnostmi něco dělat, ale je důležité formálně bojovat jako zástupkyně reprezentantky žen ve společnosti, eh, bojovat za lepší situaci žen. Věřím, že když e, se jednou formálně e, účastníte, tak budete schopni přilákat více žen do politiky, že to je velmi důležité. Hmm. E, já si pamatuji v Polsku polské feministky, které Ehm, se scházeli mm, s členy parlamentu, požadovali genderový mainstreaming, zdůrazňovali to, že ženy už nechtějí mít děti, ne protože by mm, prostě neměly chuť, ale vzhledem k bariérám, vzhledem z důvodu nedostatečné prorodinné politiky. A protože ženy mají největší zájem o lepší politiku pro rodinu, takže to, že jste tady, je velmi důležité. Můžete argumentovat nejlépe, co se týče kvót pro ženy. Já si nemyslím, že toto je nejlepší řešení. Není to jediné řešení. Eh, řešení třeba, jaké je ve Švédsku a jinde, jsou lepší, ale problém je, že mohou být velice drahé. Kvóty jsou relativně levným způsobem, jak um, vyvolat tlak, upozornit společnost na problém žen. Takže to stojí za to bojovat za ty kvóty, protože můžete udělat hodně za relativně krátkou dobu. A v neposlední řadě vám chci říci, že budeme mít hromáždění příští týden v úterý během polední pauzy bude první ženské fórum, to bude e, taková vedlejší akce mm, vedle toho hlavního schromáždění a budou tam ženy eh, z parlamentu zemí východního partnerství, takže jste zváni na toto fórum. Pozvánky budou ve vašich schránkách, takže mm, prosím, eh, přijďte. Děkuji, paní Kozlovská. Nyní má slovo paní Renča. Já se na vás nebudu dívat, ale já mám několik bodů, několik otázek. Já musím souhlasit se svými kolegy, když mluvíte o situaci žen v Moldavsku, tak mě to velice připomíná eh, situaci žen v mnoha evropských společnostech, protože když jsem mluvili třeba o výzvách politické participace, ehm, sladění pracovního rodinného života. My tady i často mm, vedeme podobný boj. Ehm, já chci zdůraznit tři věci, který, kterých teď jednáme v tomto výboru. Tři legislativní návrhy. Um, témata, eh, kterých jste se již dotkli. Jednak je to směrnice v ženy na představenstvech. To není jenom otázka participace v politických orgánech, ale také v ekonomickém rozhodování. A možná se chci zeptat, vedete diskuse o těchto věcech? Protože velká moc v naší společnosti není jenom politických stranách a parlamentech, ale v ekonomice. Zastoupení žen je tam je velmi důležité. Další eh, rovnováha pracovního a osobního života. My máme obsáhlé diskuse o mateřské dovolené, o směrnici. V tomto parlamentu jedním z aspektů, která eh, má Evropská komise, je otázka ehm, otcovské dovolené. Vy jste jmenovala zajímavá čísla o tom, zda muži jsou schopni vychovávat děti. Máte něco podobného, co se týče možnosti otcovské dovolené? protože je třeba více mužů se účastnilo odpovědnosti za výchovu dětí a péči. Poslední věc, o které jste tolik nemluvila, to je jedna z největších překážek, to je eh, gendrový mezera, propast mezi mzdách, která je obrovská. Je v Německu je to 22% rozdíl mezi me, mez, mzdách mužů a žen. Jak to řešíte v Evropské unii, je to velký problém. To pak vede k rozdílům v penzích, máme problém s bídou e, žen ve stáří, ve vyšším věku Ehm, my bychom měli pracovat na vytváření rovnější společní a poslední, protože jste o tom mluvili, možná můžete zajít do větších podrobností. Vy jste řekla, že spolupracujete se stranami. Věřím, že politické strany hrají klíčovou roli, aby umožnili účast žen v politice. Vy jste zmínila mentorské programy, kvóty. Máte nějaké další měření, třeba průzkumy, e, čítání, žen v jiných politických stranách. Vy jste zmínila, že ženy se dostávají na kandidátky e, na místa, kde nikdy nebudou zvoleny. To všichni známe, tento problém a je třeba hodně e, zvyšovat povědomí v politických stranách. Možná k tomu můžete říct si něco víc. Děkuji. či poně Rýtke, poně Švica, prosím. Děkuji. Paní Švite. Žal mi že jsem na samém počátku sudjelovala, ali željela sam na nějaký način. Já se omlouvám, že jsem se nemohla účastnit uh, tohoto setkání od začátku, uh, protože jsem musela ještě na jinou schůzi. Tady to je můj osobní názor. Já čím jsem starší, tím uh, více souhlasím s kvotami. Nevím, co si o tom myslíte, ale co se týče zapojení do politiky, do správních rad firem a podobně, kvóty jsou zjevně jediný eh, funkční systém. Máte pravdu, že politické strany jsou, mm, představují klíč v zapojení žen, ale bohužel demokracie uvnitř politických stran je nedostatečná a to neplatí jenom o Moldavsku, ale o celé řadě evropských zemí. Takže já bych vás chtěla povzbudit, ať jste co nejaktivnější, ať se prosadíte, protože bez tohoto odhodlání a sebedůvěry ostatní ženy to nedokážou. Je potřeba dokázat se prosadit a to je jediná možnost. Co se týče rozdílu v odměňování, tak to je. A můžeme jedině ten rozdíl, velký rozdíl v odměňování stejné práce podle toho, jestli vykonává muž nebo žena, v Německu, v Chorvatsku, ze kterého pocházím, jsou obrovské rozdíly. A to je přesně ten typ problému, se kterými bojujeme v našem výboru. Další otázka je zastoupení žen v vedení firem a to je jeden z úspěchů, kterému náš výbor přispěl, ale také Vivian Redingová, když byla komisařkou, dokázala prosadit i toto téma, přičemž my jsme v Evropském parlamentu tu směrnici přijali, takže stanovila 30% kvotu, ale dokud nedojde k 50% eh, zastoupení, tak eh, naše práce ještě nebude hotová. A co se týče souladu soukromého a pracovního života, to je rozhodně složité. Záleží to ovšem taky na ekonomickém rozvoji a bohatství a, a infrastruktury dané země. Když mluvím o infrastruktuře, myslím třeba jesle, eh, školy, školky a to je otázka rozvinuté společnosti a eh, to je oblast, eh, ve které my se musíme všichni zasazovat o to, aby se to zlepšilo. Všichni bojujeme za spravedlivější společnost a doufáme, že i v Moldavské republice dojde, nastane rovnost osud žen uprchlic, to je, já jsem měla příležitost navštívit řadu těchto uprchlických táborů a těší mě, že způsob, jakým se s nimi zachází v Německu, je výborný. Nedávno jsem navštívila uprchlický tábor v Bavorsku během návštěvy naší delegace a tam tedy se s ženami uprchlicemi zachází velmi dobře, ale i tento problém není lehký a právě my, poslanci, poslankyně, Eh, kteří představujeme půl miliardy evropských občanů a politici sousedních zemí, jako jste vy, tak my všichni společně musíme prosazovat, rozdůrazňovat, jak je potřeba. Nejedná se o jakýsi eh, elementární feminil, eh, nějaký základní feminismus, je to prostě základní otázka, je to prostě polovina lidstva. Děkuji vám paní Šicer a nyní se zeptám našich hostů. Jestli budou chtít vystoupit, prosím. Děkuji za ocenění naší práce samozřejmě při krátké prezentaci nemohu pokrýt všechno. Jestli máte o to zájem, tak si můžeme udělat samostatnou diskuzi. Ale musím zmínit ještě pár věcí souvisejících s tím, co říkala paní Kozlovská. A sice, že je lepší následovat švédský model, Eh, že je lepší samozřejmě přirozené zastoupení spíš než nějaké povinné kvoty, ale je, Švédsko dospělo k tomuto stádiu po dlouhém období trvalého boje za práva žen, až dospěli k tomu vysokému zastoupení žen v parlamentu. Trvalo to dlouho. Eh, Eh, my nemáme za sebou 50 let boje a potřebujeme to změnit hned a jediný způsob, jak to krátce změnit, je stanovit povinné kvóty politickým stranám na povinné zastoupení žen nebo mužů, jestliže to bude třeba žena, strana založená ženami, pak tam má být samozřejmě kvóta i pro muže ale nemyslím si, že v Moldavsku by k něčemu takovému došlo v dohledné době, ale i to se může stát. A kvóty, to je řešení na 10, 15, 20 let, do té doby, než politické strany změní své chování a pak můžeme dospět k závěru, že to v legislativě není potřeba. A já bych ráda využila eh, tady znalosti tady paní kolegyně bývalou ministrní eh, sociální ochrany a máme tady taky předsedkyni pro sociální zabezpečení a já je poprosím, aby hovořili o eh, mateřské dovolené, o rozdílech v odměňování, rozdílech v důchodech mezi muži a ženami v Moldavsku. A takže dám slovo paní Buliga a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 my jsme viděli a slyšeli, jak diskutujete o různých tématech, která i my považujeme za důležitá. Poté, co Moldavsko ratifikovalo celou sadu úmluv, podobně jako další eh, jako země Evropské unie, tak oceňujeme, že máme tu čest tady se zúčastnit a uvědomujeme si, že nejsme sami, co se týče boje za práva žen a jejich účasti na modernizaci a demokratizaci jejich zemí. To je téma, které nás spojuje a posiluje. V Moldavsku politické strany na základě demografické situace, kdy 52% žen představují ženy a e, ženy e, jsou voličky, tak e, přesto většina, tak většina politických stran do svých stanov a etických kodexů zavedly určité kvóty pro zastoupení obou pohlaví ve strukturách těchto politických stran. A musíme připustit, že tyto interní kvóty nepřinesly velké výsledky v posledních letech. Ve většině případů zůstaly ženy velmi málo zastoupené mezi třeba horními deseti nebo padesáti zástupci jednotlivých stran je těch žen jenom pár. Eh, nevládní organizace nás podporují v předložení eh, návrhu zákona, mm, který by stanovil povinné kvóty pro zastoupení žen v politice, eh, ve vedení firem a různých institucí a organizací. V této fázi máme tři legislativní návrhy, které řeší kvóty pro zastoupení žen hovoříme o 30, 40 a 50 procentech. V rámci naší platformy jsme zapojeni e, do přesvědčování politických stran a společnosti, aby podpořili tedy tyto legislativní návrhy. s plnou podporou cílů, které jste vyjmenovali vy, my jsme přesvědčeni, že cesty k budování, cesty řešení je budování infrastruktury, změna mentalit, lepší e, propojení rodinného a pracovního života. Ovšem nedostatek infrastruktury je velká přepa, překážka pro ženy, aby se zapojili do eh, místních a regionálních samozpráv a celostátní politiky. Je potřeba vést aktivní politiku tak, aby se postupně odbourával rozdíl v odměňování, který taky máme. Statistiky ukazují, že v průběhu roku nebyly přijaty legislativní návrhy, které by zajišťovali vyváženost objemu nebo, vyva, nebo o, o, rovnost odměňování za stejnou práci. Je také rozdíl v důchodech a ve věku duch, odchodu do důchodu. To je další zdroj nerovnosti. Věk odchodu do důchodu se liší o pět let mezi ženami a muži. A to je veliká nerovnost e, mezi pohlavími. Teď dochází ke změnám legislativy v souvislosti s rodičovskou dovolenou i pro muže. Tento návrh zákona má dát mužům příležitost a právo eh, na 14-denní eh, rodičovskou dovolenou, otcovskou dovolenou teď jedná se o to období těsně po narození dítěte. Oni mají nárok na e, dovolenou na péči o dítě. A můžeme také potvrdit, že se ty mentality postupně mění na místní a regionální úrovni. Je důležité zaznamenat, že vaše zkušenosti a problémy, které vyřešíte, jsou pro nás taky významné. My chceme konsolidovat eh, kapacity naší platformy, to bylo cílem od začátku, ale bez ohledu na to, jaké politické strany zastupujeme, mělo by být náš hlas slyšet. Neměli bychom být pouze svědky toho, co se děje, ale skutečně se významně eh, zapojovat. Chceme transponovat evropskou legislativu do naší národní legislativy, abychom měli jistotu, že práva žen budou dodržována bez ohledu na to, kde žijí, jestli ve městě nebo na venkově, bez ohledu na to, jestli pracují ve státním podniku nebo ve státní instituci nebo v soukromé firmě. E, to nás spojuje a já jsem přesvědčená, že je e, důležité využít vašich zkušeností diskutovat s vámi, abychom si také lépe věřili. Teď paní Domenty, která e, je předsedkyní výboru pro sociální ochranu. Já bych vás velice ráda pozdravila, chtěla bych vám také poděkovat za to, že se můžeme zúčastnit vaší e, schůze. Ty otázky, o kterých jste zde hovořili a také váš přístup k těmto otázkám, Eh, vlastně jsou otázky, které řešíme i v naší zemi, i když možná situace je závažnější, i když ta samotná podstata těch otázek je stejná. Eh, hovoříme-li o diskriminaci žen ve srovnání hm, s muži, tak eh, skutečně diskriminace existuje. Existuje, co se týče přístupu na pracovní trh, existují u nás rozdíly v příjmech, existují také rozdíly v sociálním postavení mezi žena, žen, muži a ženami. Um, a um, i když nic takového v podstatě není upraveno u nás nějak, tak uh, tyto rozdíly existují. Uh, co se týče uh, platu žen, ty jsou asi o 20% nižší pro ženy než pro muže. To se vysvětluje tím, že ženy pracují v jiných sektorech. To je takový problém, který, e, se kterým setkáme všude. E, ženy si vybírají takové profese a takovou specializaci, e, které nejsou tak dobře placené. Například pracují bez, v oblasti sociální politiky, pracují ve vzdělávání, ve školství. A E, v naší republice sociální služby a infrastruktura pro sociální e, služby e, není příliš dobrá, čili ženy jsou zodpovědné za výchovu dětí, poskytují péči starším lidem, poskytují péči lidem se zdravotním postižením, pokud takové lidi mají ve své rodině. A to proto, že zkrátka existuje mnoho obcí, mnoho měst, kde zkrátka tyto eh, služby vůbec nejsou poskytovány velice eh, často. Musí tyto ženy zůstávat doma, nechodí do zaměstnání a těžko se potom integrují do pracovního trhu. V současné době eh, navrhujeme zákon o sociálním podnikání, což je věc, která by měla pomoct těmto ženám vrátit se na pracovní trh poté, kdy skončí jejich povinnosti spojené s péčí o dítě nebo člena rodiny. Snažíme se také přeorientovat ženy na profese, které tradičně patří mezi ty e, mužské profese, jako je například e, urbanismus, jako je architektura. Vy jste hovořili také o pencích a o sociálním zabezpečení. I zde existuje velký rozdíl. To pochopitelně záleží na výši příjmu. Jestliže máte eh, nízký plat, tak potom máte také nižší důchod. Další velký problém se týká nejen žen, ale i mužů a to je problém eh, eh, migrantů. To jsou ti lidé, kteří odcházejí z Moldovy, pracují buď na západě, ale někdy také na východě. Mnozí se vracejí domů, ale E, e, nemají e, dostatečný počet odpracovaných let na to, aby měli nárok na penzi. A Moldavsko nemá příslušné dohody s těmito zeměmi a nechtějí podepsat dohody o spolupráci v sociální oblasti. Proto chceme využít tu naši platformu, kterou máme eh, v našem parlamentu a také další fóra, proto, abychom vytvořili jakousi celoevropskou iniciativu, která by nám pomohla řešit eh, tyto problémy, které by vedly k tomu, že budou podepsány příslušné dohody o eh, sociální Eh, otázkách tak, aby tyto, tyto lidé, hlavně ženy, když se vrátí do Moldavska, aby měli možnost, eh, respektive nárok na penze. Co se týče těch, toho zastoupení žen eh, v představenstvech různých firm, oni tam jsou zastoupeny. Tam v podstatě neexistuje žádná velká diskriminace mnoho vzdělaných eh, žen, eh, které jsou odbornice na finance, na hospodářství, na ekonomiku, ty pracují eh, v těchto představenstvech. I když tady bychom rádi viděli určitou směru v naší legislativě, která by to dále podporovala. Co se týče možnosti otcovské dovolené, jak rodiče, tak prarodiče eh, mají právo eh, poskytovat péči dítěti, to je u nás eh, zakotveno. Často této možnosti využívají skutečně muži. A poslední věc, kterou bych chtěla říci, je to, že jsme si vědomi toho, že pokud budeme používat pouze ty povinné kvóty, tak nám to řešení nepřinese. Je potřeba pochopitelně také propagovat pozitivní Eh, roli eh, eh, žen například v parlamentu. Poslankyně přicházejí s nejvyšším počtem nejrůznějších iniciativ. Mnoha z těchto iniciativ již bylo realizováno. A těmito iniciativami chceme vlastně posílit další zastoupení žen v politice. Děkuji. Děkuji. Já nevím, jestli máte ještě nějaké e, dotazy. Uvědomujeme se, že už jsme e, e, využili hodně času vašeho výboru. Já bych vám chtěla skutečně velice srdečně poděkovat. Chtěla bych poděkovat všem členkám moldavské delegace. Já pocházím z Litvy a proto velice dobře chápu eh, vaší situaci a moc eh, doufám, že ty demokratické procesy zvítězí v Moldavsku a že všechny tyto věci se stanou eh, obecně chápaným cílem. Předtím, než jsem začala pracovat v Evropském parlamentu, jsem pracovala jako ministrině práce a sociálních věcí v Litvě a Pamatuji si na to, když jsme hovořili o možnostech legalizovat například eh, otcovskou, mateřskou, eh, otcovskou dovolenou. Nedovedete si vůbec představit, eh, kolik diskuse bylo potřeba na řešení této otázky a teď po několika letech je to věc, která je naprosto přijímána jako fakt a v současné době mnoho otců um, skutečně si tuto dovolenou bere. Já zastupuji sociálně demokratickou stranu, v naší straně máme kvóty. <clears throat> také pro uh, hlas, uh, volební seznamy, a to bez ohledu na to, jestli se jedná o volby do parlamentu nebo do těch zastupitelstev. <clears throat> Ta kvota je tam stanovena asi 30 až 40 ale otázka je, jestli i voliči podporují tento systém. A mohu vám říct, že tomu tak není. Například máme 11 eh, poslanců v Evropském parlamentu za Litvu a já jsem tady jediná žena z Litvy. To je vlastně ostuda. A přitom na to, těch volebních seznamech bylo mnoho žen. Čili já si myslím, že by bylo dobré změnit tuto situaci bez ohledu na to, jestli pracujeme v rámci Evropské unie nebo jestli se jedná o někoho z toho východního partnerství. Měli bychom skutečně zajistit rovné příležitosti pro všechny a ve všech sektorech. Eh, jde o to, jakým způsobem sloučit eh, péči o rodinu s pracovními závazky. Chtěla bych vám ještě jednou poděkovat celé vaší delegaci. Chtěla bych vám popřát, abyste byli vytrvalé. Pochopitelně toto nejsou lehké věci. 25 let eh, není zase tak dlouhá doba při vývoji nějakého státu. A změna mentality je věc, která vyžaduje obrovský čas. Důležité je přitom eh, pochopitelně vzdělávání, školství. Dětem je třeba vysvětlovat, co to vlastně je ta rovnost pohlaví, jaké výsledky může tato rovnost nabídnout eh, celému státu. Myslím si, eh, že naše výměna názoru byla vzájemně velice prospěšná, prospěšná eh, určitě pro nás, pro náš výbor. My eh, připravujeme zprávu o situaci žen eh, v zemích východoevropského partnerství, takže nám to velice pomohlo. Děkuji. Já bych vám chtěla velice poděkovat jménem celé naší delegace a také bych chtěla vám říci, že pokud potřebujete jakékoliv další informace, o té zprávě, kterou teď, kterou teď k té práci, eh, k té zprávě, kterou připravujete, pak velice rádi vám pomůžeme, stačí nám poslat otázky, připomínkáme na ně určitě rádi budeme reagovat. Děkuji. Eh, děkuji. Myslím si, že zpravodajky eh, ten váš návrh jistě Eh, vezmou na vědomí a vzhledem k tomu, že nemáme již další body na pořadu jednání, dovolte, abych poděkovala všem účastníkům, chtěla bych také poděkovat všem tlumočníkům a tlumočnicím. Eh, trošku se omlouvám za to, že končíme o hodinu dříve, než bylo původně plánováno. Další eh, zasedání budeme mít 22. a 23. března. Naschranou všem.